já si myslím, že by příliš nepomohlo, kdyby eh, ústřední sdělení této zprávy chtělo znovu bojovat tyto staré bitvy. Eh, pokud jde o ty předchozí výměny názorů, eh, tak z nich vyplynulo, že PPP jsou zdrojem růstu pro evropské firmy. A pokud jde o rozvojová PPP, tak to je způsob, jakým evropské firmy mohou odvádět dobrou práci venku ve světě. Musíme podporovat férový a transparentní přístup našich firm k externím PPP, což zejména platí pro malé a střední podniky které by mohly být povzbuzovány k tomu, aby se účastnili subdodavatelského řetězce například. Eh, existuje mnoho případů, eh, kdy eh, se, jsou snahy o tento transparentní přístup k tendrům PPP. Pan zpravodaj mnoho z nich začlenil do své zprávy Nicméně nedostatek mezinárodní schody znamená, že Evropská unie a členské státy musí být mnohem proaktivnější v obchodní a investiční politice, pokud jde o PPP což by mělo jasně být zdůrazněno v našich bilaterálních dohodách s třetími zeměmi. Na mezinárodní úrovni si myslím, že Evropská unie by mohla prosazovat jasná e, pravidla odpovědnosti pro EPP, která by zabránila zneužívání těchto projektů ke korupci, e, daňový, daňovým únikům a podvodům. Takže celkově, e, aniž bych se chtěla opakovat, aniž bych chtěla opakovat, co jsem řekla v minulé debatě, my doufám, že pozměňovací návrhy příliš nepozmění tón této zprávy. Děkuji. A za zelené pan Bisner. Já vám velice děkuji. Děkuji vám, pane zpravodaji, za vaši zprávu. A nyní se omezím jenom na ty věci, s nimiž mám osobně problémy. Myslím, že vzhledem k času není třeba se zmiňovat o těch pozitivních záležitostech. Prosím o pochopení. Co se týče mě, tato zpráva je poněkud přehnaná, co se týče těch výhod a přínosů eh, pro PPP eh, ve vztahu k rozvojovým zemím. A s překvapením jsem skonstatoval, že eh, v diskuzi jsme se v podstatě zaměřovali na přínosy pro evropské firmy, ale já bych se chtěl spíše podívat na ty země, kde se mají tato partnerství PPP uplatňovat, zejména v rozvojových zemích. A většina think tanků se na to doposud dívala kriticky, abych to vyjádřil mírně, protože partnerství soukromého veřejného sektoru jsou řízené projekty dlouhodobého hlediska, jsou dražší než projekty, eh, které eh, jsou řízeny konkrétními vládami a je to dáno tím, že soukromé firmy mnohdy nemají tak příznivý přístup ke kapitálu oproti státu nebo státním organizacím. A souvisí to samozřejmě také s tím, že soukromé firmy jsou zaměřeny na dosažití rychlého zisku a to se někdy může projevit negativně. Kromě toho jsme toho názoru, že takovéto projekty veřejné infrastruktury, které eh, eh, mají vybudovat eh, tuzems, a mají posílit tuzemské firmy a investory, příklad Brazílie, Čína, Indie, Větnam. Tyto země se opravdu značně zaměřili na to, aby tyto projekty se staly hnací silou pro e, místní ekonomiku, pro zajištění pracovních příležitostí v těchto zemích. A to se nestane, když se toho chopí evropské firmy. Proto se domnívám, že by nebylo dobré, kdybychom odstranili veškeré které předpisy a ustanovení, které preferují e, míst státní podniky. Já eh, eh, bych eh, mohl jako příklad uvést ten takzvaný německý zázrak. Ten by určitě nebyl možný cestou PPP. Dobře, kromě toho bych rád upozornil na to, že malé a středně velké podniky v dalekých zemích budou méně profitovat z takovýchto projektů ve srovnání s velkými koncerny, protože malé a středně velké podniky nějaký hodný projekt od své domácí báze pokládají za mnohem riskantnější a dá se mnohem hůře řídit, než když je to projekt v místě. Stručně řečeno mám celou řadu eh, pochybností, které by měly zaznít i v této zprávě. Děkuji vám, děkuji a nyní dávám slovo zástupci komise, pan vystoupí Načí. Thank you, thank you. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Evropská komise by ráda poděkovala panu zpravodaji za tuto kvalitní zprávu, kterou vítáme. Tato zpráva poukazuje na mnoho záležitostí, s kterými souhlasíme rovněž, především to, že PPP jsou inovativní, inovační řešení, mohou přinést mnoho výborných řešení, zredukování nákladů, infrastrukturních projektů například, sdílení finančního rizika společně se soukromým sektorem nebo určitá facilitace projektů ve veřejném zájmu v oblasti infrastruktury, ale zároveň to, že spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem může podporovat inovace, výzkum, vývoj. Samozřejmě, že je zde mnoho různých problematických záležitostí. Především to, že ve světě je nedostatek transparentnosti a spravedlivé konkurence na třetích trzích. A proto naše obchodní politiky EU by mohly přinést řešení v tomto ohledu. Jistě víte, že se snažíme maximalizovat začlenění PPP i do oblasti veřejných zakázek, do těchto kapitol v našich zahraničních smlouvách. Správně poukazujete na další synergie, možnosti v rámci nových EU investičních politik v této oblasti. Nejde pouze o facilitaci přístupu našich společností, na třetí trhy a projekty PPP, ale rovněž to, k čemu dojde po zajištění tohoto přístupu a jak chránit majetek, který samozřejmě tím pádem investují naše společnosti do třetích zemí a k čemu dojde po například um, určitých sporných situacích, sporech, jak chránit náš majetek a tak dále. Pan zpravodaj správně poukázal pozornost našeho výboru i na malé a středně velké podniky. My bychom rádi řekli, že dialog i akce, projekty v této oblasti, stezické projekty jsou k dispozici tak, aby umožnili našim malým a středním podnikům přístup na mezinárodní trh. Podporujeme i internacionalizaci malých a středně velkých podniků. Toto je skutečně něco, co nám velice leží na srdci. My jsme již sponsorovali několik portálů, sítí v tomto ohledu, například Enterprise Europe Network nebo European Small Business Portal, ale například i portál SME Internalization, to znamená pro internalizaci malých a středně velkých podniků, který by měl pomáhat našim malým podnikům rozšířit svůj biznis mimo EU. Čili ještě jednou Skutečně vítáme tuto zprávu srdečně a těšíme se na další rozpravu ve vašem výboru a děkujeme ještě jednou panu zpravodaji za přednesenou zprávu. Děkujeme, říká pan předseda a nyní má slovo pan Zahradil. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Nejprve dovolte, abych poděkoval všem stínovým zpravodajům za jejich úvahy, za jejich připomínky, za feedback. Myslím si, že po tomto kole naší rozpravy jsme schopni jasněji identifikovat hlavní obavy, které v podstatě jsem viděl zaznít ze všech politických skupin. Několikrát se zde volalo ze strany mnoha z vás po spravedlivých postupech v oblasti veřejných zakázek, rovném zacházení se společnostmi, zajištění transparentnosti, jasnosti těchto procesů. Voláte po lepším hodnocení rizik, určité systému kontroly, feedbacku, zpětné vazby. A skutečně jsem rád, že téměř všichni souhlasí s naším zaměřením se na role malých a středně velkých podniků. To představuje podle mě kvalitní základ pro další spolupráci a pro nalezení kvalitního výsledku, který by podpořila velká většina našeho výboru. Já jsem připraven na tuto spolupráci a těším se na další diskuzi. Samozřejmě rád se sejdu i na individuální bázi se stínovými zpravodaji, vyměním si s nimi naše názory a budu se snažit do, hodnout vzájemně akceptovatelné kompromisy. Já si myslím, že jsme na správné cestě. Ještě jednou děkuji za tuto dnešní rozprávu a děkuji, že budeme v tom, a doufám, že budeme v tomto duchu pokračovat. Děkujeme pěkně, pane Zahradile. Pokud jde o pozměňovací návrhy 17. čtvrtý v poledne je lhůta pro jejich předložení poté ještě další diskuze a hlasování. Dobře, čili tím uzavírám tento bod našeho programu. Dostáváme se k bodu číslo 9 a to je záležitost, která se týká ochrany zeměpisných označení nejenom pro zemědělské, ale i pro nezemědělské produkty. Možná víte, že v současné době na evropské úrovni máme takovou ochranu zeměpisných označení pouze pro vína, lihoviny, zemědělské produkty. Ovšem schází nám tato ochrana pro nezemědělské produkty. Jistě víte, že komise v loňském roce se věnovala této problematice a my nyní budeme i v rámci VTO zvažovat možnosti ochrany nezemědělských produktů. Naší zpravodajkou pro tuto oblast je paní Moska a proto ji rovno dávám slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dnes je to vlastně naše první výměna názorů tohoto stanoviska, které bychom měli předložit k zprávě vlastní iniciativy výboru Jury, tak jak to požadovala komise v Zelené knize v červenci 2014. Je o možné další rozšíření ochrany zeměpisných označení na nezemědělské produkty. Zelená kniha v tomto ohledu zdůrazňuje některé záležitosti, které, jestli dovolíte, velice stručně se popíšu, než se dostanu k samotné formě našeho stanoviska, které si myslím, že bychom měli předložit z naší perspektivy výboru INTA. Tento tato zelená kniha komise se zabývá tím, že v podstatě v některých členských státech eh, toto zeměpisné označení vidíme na, legal, na lokální úrovni, regionální úrovni, na základě jejich vlastního právního systému. A pokud jde o eh, nějaké mm, ochrany v této oblasti. V podstatě převážuje evropský systém, národní systémy zde nemohou existovat a to znamená, že v podstatě tento systém na evropské úrovni by právě mohl pomoci zvýšit garantovat Um, kvalitu těchto produktů, atraktivitu těchto produktů. Mohlo by to pomoci skutečně bojovat i proti padělání těchto produktů. Představovalo by to eh, zároveň i benefity pro naše spotřebitele, které, kteří by věděli přesně, co si kupují. A tento systém by mohl, tento celoevropský systém by mohl mít pozitivní dopad i na obchodní jednání se třetími zeměmi, které se zabývají rovněž touto možností ochrany svých vlastních zeměpisných označení. Tak Takovým jasným příkladem je Indie v tomto ohledu, která již nyní chrání některé konkrétní zeměpisné, zeměpisná označení určitých výrobků, například sáry nebo například malování na hedvábí a tak dále. Čili skutečně toto je nesmírně důležité, protože zeměpisná označení umožňují zachování tradičního know-how, kulturního, sociálního, tradičního dědictví našich zemí. A samozřejmě my jsme zde měli určitě trošku sektorový přístup v minulosti, především jsme se zaměřili na zemědělskou oblast, na vína, na lihoviny, na aromatizované vinné výrobky, na potraviny, zemědělské výrobky, které byly pokryty až od roku 92. Čili takový obecný rámec bychom tento rámec rámec bychom mohli využít jakožto určitý model, mm, pokud budeme chtít rozšířit tuto ochranu na nezemědělské produkty. A Další bod, pane předsedo, v multilaterálních obchodních dohodách máme minimální úroveň právní ochrany pro zeměpisná označení, ovšem Unie již poskytla těmto zemědělským Eh, zeměpisným označením mnohem vyšší úroveň ochrany, což je správné a to bychom měli rozšířit i na, nebo mohli rozšířit i na nezemědělské produkty. Pokud je o hlavní prvky, které jsou důležité pro náš výbor, zde bych ráda zdůraznila to, že legislativa této oblasti, která by to měla pokrýt komplexním způsobem, je dobrým nápadem. Je to, mm, protože by nám to umožnilo samozřejmě nejenom chránit dostatečně naše produkty, ale zároveň zvýšit profil určitých produktů v oblasti eh, například obchodních eh, válek a chránit je proti eh, neférové a nekalé kon, mm, kon, konkurenci. Samozřejmě členské státy by museli dosáhnout určité dohody, což by v této oblasti, což by mělo vést k technickým rozhovorům ohledně toho, jakým nejlepším způsobem bychom mohli ochranu zeměpisného označení rozšířit na nezemědělské produkty rovněž. Zemědělské Eh, nebo systém v oblasti eh, zemědělských produktů, zeměpisného označení je funkčním, kvalitním, mohl by sloužit jako určitý model. Samozřejmě technické modifikace budeme muset provést, pokud budeme chtít aplikovat tento systém eh, i na jiné produkty s jinými charakteristikami, samozřejmě nezemědělské produkty. Takový konsistentní systém, který by zjednodušil Evropské unii, cestu v této oblasti, diskuzi s jinými státy, s třetími zeměmi, systém, který by nám umožnil samozřejmě i lepší pozici v rámci vyjednávání a interní konsistence na tomto poli je rovněž zásadní, když hovoříme o tomto typu diskuzí v rámci multi eh, stranních jednání, for a tak dále. Je to i záležitost duševního vlastnictví. Rádi bychom, aby komise nezapomínala na tento prvek v jednání, které nás čekají v tomto ohledu. Možná i určitá podkapitola, která by se týkala zeměpisných označení duševního eh, vlastnictví a tak dále. Čili to jsou samozřejmě klíčové body, vážený pane předsedo, toto je naše první příležitost výměny názoru. Já samozřejmě velice pozorně budu naslouchat všem připomínkám ze strany kolegů, tak abychom mohli nějakým způsobem trošku skonkretizovat naše stanovisko a 6. Mm, 7. května na naší další eh, schůzce to ještě jednou projednat a v červnu doufám přímo. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní stínový zpravodajové za EPP je je to naše místo předsedkyně paní Saifi. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, děkuji vám za slovo, vážená paní zpravodajko, já skutečně bych ráda podpořila většinu z toho, co již řekla paní Moska. Samozřejmě, že pokud jde o zeměpisné označení eh, zemědělských produktů, to nám skutečně pomohlo nesmírně, například v roce 2010 skutečná hodnota v této oblasti představovalo to 54,3 miliardy a 11 miliard, pokud jde jde o export vin. Ano, rozšíření tohoto, ochra, této ochrany na nezemědělské produkty by nám pomohlo chránit naše podniky, naše spotřebitele proti imitaci, proti padělkům, protože velice často se právě potýkáme s takovými právě produkty zahraniční, které využívají tyto falešná ochrana, ochrana označení u porcelánu například, textilu a tak dále. Samozřejmě, že toto je velice zásadní poškození našich spotřebitelů, představuje to obrovské ztráty pro naše podniky a samozřejmě vlastně s tím ztrácíme i určitou kvalitu, bezpečnost a tak dále. To znamená, že toto by mohlo pomoci i podporovat určitou značku, kvality, známost, pověst těchto produktů a samozřejmě v rámci obchodních jednání to umožňuje, by nám to umožnilo v nezemědělských produktů letech i e, pokryt větší část celosvětového trhu. Tím, že bychom rozšířili tuto ochranu, tak bychom samozřejmě i zvýšili naši sílu Evropské unie v rámci mezinárodní jednání i s našimi, pro, e, s našimi partnery, které například v některých zemích rovněž už mají takovou ochranu a proto bychom byli na stejné úrovni. A pokud jde o VTO, samozřejmě, že by nám to umožnilo i posilit určitou koherenci v našem přístupu Evropské unie, protože samozřejmě budeme požadovat posílení této ochrany. Musíme zároveň zajistit to, aby toto rozšíření ochrany zeměpisných označení na zemědělské produkty probíhalo v jasném určité eh, na platformě, která bude samozřejmě, nebude nákladná a pomůže hlavně malým a středně velkým podnikům a eh, pomůže v tvorbě nových pracovních míst. Já samozřejmě budu pracovat s paní spravodajkou i se stínovými spravodaji, protože toto je zásadní téma, které by mohlo nakopnout ekonomiku a dynamiku v mnoha našich evropských regionech. Děkujeme, děkujeme, říká pan předseda, prosím, Emo, eh, máš slovo jako další. Um, dobré ráno, děkuji vám. Jistě označování nezemědělských eh, produktů je možné v členských státech. Otázkou je, zda potřebujeme harmonizovanou úroveň označování nezemědělských eh, produktů na úrovni EU. A já bych byla poněkud opatrná, protože tu byly také e, doklady, že docházelo k zneužívání označování v této oblasti. Myslím, že budeme potřebovat ještě mnohem e, více e, důkazů, než přikročíme k rozšíření na tuto oblast. Jistě v zemědělské oblasti tu zemědělské označení mělo velký dopad a já bych byla také opatrná z hlediska té nutnosti. Musíme provést důkladné posouzetí eh, dopadů, jak to bude opravdu fungovat takovýto systém. A potom mám ještě určité pochybnosti, eh, zda to nebude brzdit inovace eh, z hlediska eh, konstrukcí návrhu výrobních postupů. Nevím, zda je opravdu nutné, abychom měli uznávání takovýchto označení na úrovni EU. Jistě je třeba si eh, položit otázku, kde končí ty nezemědělské produkty, jak velký by měl být ten systém, jak rozsáhlá administrativa, jaké náklady pro podniky, eh, co si to všechno vyžádá, než se dostanou produkty na trh. Myslím, že potřebujeme, aby komise provedla mnohem větší posouzení dopadů, než budeme znát, jaké přínosy to skutečně přinese. A e, my jsme tedy výbor zodpovědný za obsah, e, za obchod, tak se tedy musíme podívat, za to bude užitečné pro obchod a pro evropské občany. A za to nebude e, bránit průběh vyjednávání, aby se z toho eh, nestala značná eh, překážka a eh, musíme si uvědomit, zda se domníváme, že je to opravdu absolutně nutné vzhledem k budoucím vyjednávání a vzhledem k tomu, jak potíže to sebou může přinést. Děkuji vám, paní Charanzová. Alde, děkuji, pane předsedo. Já také věřím, že rozšíření ochrany eh, zeměpisných označení na nezemědělské produkty bude mít pozitivní efekty na vnitřní trh a obchod s ostatními zeměmi. Když se podíváme na zemědělské produkty, tak eh, tento systém byl opravdu úspěšný. Bylo to ve prospěch eh, evropským zemím, aby mohli chránit své eh, produkty eh, na základě spolehlivých informací o produktech a jejich kvalitě a e, také se podařilo zlepšit jejich viditelnost. Je velice důležité rozšířit tuto definici. Mohla by zahrnovat tedy i nepotravinářské produkty, e, které představují specifické zdroje a faktory e, původu tedy rozšíření na nezemědělské produkty eh, bude eh, ve prospěch i našich obchodních eh, vztahů s ostatními zeměmi, jak již bylo v předchozí studii komise zeměděl, zeměpisné označení umožňuje také lepší přístup k vývozním trhům. Neexistence harmonizované ochrany na úrovni EU vede ke značným nevýhodám při dojednávání e, dohodách o volném obchodu. Avšak takovýto e, systém nemůže jít nad rámec separátních opatření když budeme mít tedy celoevropský systém, tak to může posílit naše eh, bilaterální vztahy s důležitými partnery a také posílit zájmy členských zemí při vyjednávání o obchodu. Eh, já eh, se budu těšit na pokračování této diskuze, jak se nám nejlépe podaří dosáhnout zavedení takovéhoto systému i na nezemědělské produkty, abychom chránili legitimní zájmy výrobců i spotřebitelů abychom zajistili ochranu zájmů všech, je také důležité, aby eh, byl vytvořen paralelní systém zeměpisných označení. Výrobci by si mohli sami eh, zvolit, eh, zda se rozhodnou pro národní ochranu nebo unijní ochranu svých produktů. Děkuji tedy zpravodajce. Děkuji vám. Eh, grazie Presidente. Eh, alcuni Děkuji. Celá řada e, evropských členských států, včetně té mé, zakládá svou ekonomiku na nejkvalitnějších produktech v oblasti potravinářství i v dalších sektorech. V Evropě už existuje určitá úroveň ochrany pro potravinářské a zemědělské výrobky, ale neexistuje nic podobného pro nezemědělské a nepotravinářské výrobky. A takových jsou v mé zemi stovky, které by do toho mohly spadat. Ať už jsou to e, různé typy sklenic nebo e, automobilů, Eh, a podobně. Takže podobné eh, velice kvalitní produkty zaměstnávají v Evropě zhruba 4 miliony lidí. A to jsou pracovní místa, která se často nacházejí v chudých regionech. Takže to si myslím, že je opatření, které by bylo ze sociálního hlediska velmi eh, důležité. Padělané zboží je další problém a myslím si, že je potřeba, aby spotřebitelé eh, byli informováni eh, o jejich existenci. Eh, produkt svázaný s určitým územím dává publicitu celému regionu, což také musíme brát v potaz. Tyto produkty už v některých zemích jsou chráněny, ale neexistuje žádný společný právní rámec. A my musíme zajistit, aby ochrana na evropské úrovni e, e, nebyla s nějakým snížením těch už stávajících ochranných systémů. Musíme využít osvědčených postupů k tomu, abychom nastavili patřičnou úroveň, ale každopádně nemůžeme připustit žádné snížení. Děkuji, pan Dantan. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já jsem tady slyšel celou řadu pozitivních názorů a eh, sdílím názor, že tento návrh přichází v pravý čas a že bychom se měli eh, posunout směrem k tomuto návrhu legislativy. Měli bychom tedy vyzvat komisi, aby předložila legislativní návrh. A byl bych rád, kdyby nějaký pokrok nastal v nejbližších měsících, tak abychom mohli vyhodnocovat eh, dopad, který by tato legislativa měla na ekonomiku. Bylo by velice zajímavé zjistit, jaký by byl efekt takovýchto, indik, takovýchto označení obdobných těm zeměpisným. Pokud bychom měli eh, zeměpis, pokud bychom neměli zeměpisná označení pro zemědělské produkty, byla by dnes Evropa chudší a já si myslím, že je to praktika, kterou je dobré dál šířit. Eh, v knize komise vidíme, že existuje celá řada ekonomických situací, často velice křehkých ekonomických situacích, ve kterých takto chráněný produkt by mohl být znacím motorem rozvoje což je důležitý faktor, protože hovoříme tady o ekonomice, která je úzce svázaná s daným územím, s prací konkrétních jednotlivců a s jejich inovacemi. Musíme využít této příležitosti. Samozřejmě firmy dále chtějí vyrábět své speciální produkty. A i my za to bojujeme v našich mezinárodních smlouvách. Jak můžete vidět z debaty o TTIPu, kde se snažíme získat záruky pro zemědělská eh, zeměpisná označení. Myslím si tedy, že by bylo jediné správné, kdybychom to rozšířili na nezemědělské produkty, tak, aby Evropa mohla ve světě zaujmout místo jakožto eh, ekonomický partner jakožto ekonomika, která má úzkou vazbu na své území, na svou historii, lidi, společnost a tak dále. To je jedna z největších přidaných hodnot Evropy. Paní Le Pen. jsem řekla, že je to opravdu nesmírně důležité, nesmírně zajímavá rozpráva. Je, hovoříme o dopadu ekonomického charakteru, studie dopadu na obchod. No ovšem, ano, ty velké principy, ty velké principy, to jsou přece principy demokracie. O těch by měl hovořit Evropský parlament a tam je samozřejmě i právo na svobodné informace našich spotřebitelů. To je něco, co by mělo být součástí, zásadní součástí celé naší rozpravy. Ano, samozřejmě, že pokud jde o zeměpisné označení, tak bohužel ani v zemědělských produktech to nefunguje. Já například jsem se potkala s takovými um, producenty vína, kteří například už několik měsíců poukazují na to, že tam například v podstatě um, to nefungovalo, mělo to obrovský dopad eh, ekonomického charakteru spotřebitelé prostě musí být dostatečně informováni. Byly tam různé prvky, o kterých prostě nebyli spotřebitelé informováni, pokud jde o toto konkrétní víno. Naši spotřebitelé musí mít právo na skutečné informace, na pravdivé informace, tak aby opravdu jejich volba při nákupu byla informovaná. A dále je to samozřejmě problém kontroly. Dobře, budeme zde mít zeměpisná označení, ovšem pokud zde budeme mít pouze nějaké, ano, samozřejmě nějaká pravidla, ovšem kontrola, kontrola kontrola no prostě nebude fungovat. Vidíme, že skutečně prostředky nemáme dostatečné pro mm, tyto kontroly a to znamená, že vlastně tato zeměpisná označení jsou pouze mm, na papíře. Já samozřejmě jsem proto, abychom se měli tato zeměpisná označení. Já jsem většinou pro všechny ty věci, které jdou směrem k právům na informace. Nesmí to samozřejmě být nějakou překážkou. Před chvíličkou o tom někdo hovořil. Musí to samozřejmě ale zároveň umožňovat našim všem národům Evropské unie i samozřejmě podporovat určitý ekonomický patriotismus ve své volbě, v nákupu a tak dále. Děkuji, pane předsedo i když se hlásím o slovo poněkud pozdě, mám několik eh, málo technických otázek. Eh, jak to vypadá s přesunem výroby? Znamená to, že geografická označení tím pádem budou vyloučena? Jako příklad bych chtěl uvést míšenský porcelán eh, tato firma přeložila část výroby do Litvy. Jedná se stále ještě o míšenský porcelán a mám ještě jednu otázku. U takovýchto zeměpisných označení musí všechny složky konečného výboru pocházet z daného regionu anebo bude postačovat, když se to bude v daném místě eh, smontovávat. A poslední otázka. Evropská komise bude rozhodovat o tom, co je skutečné zeměpisné označení. Myslím, že je to třeba přesněji sformulovat. Jak můžeme zabránit tomu, aby tato označení se ne, e, e, e, snížila na úroveň jiné obchodní značky? Děkuji. Já mohu samozřejmě jenom vyzvat stínové zpravodaje, pokud i tu jsou uvedeni. Je tedy třeba jmenovat včas k jednotlivým dokumentům stínové zpravodaje. A za komisi paní Davilio. Thank you, Mr. Chair. Well, Děkuji, pane předsedo. No, proč rozšiřovat eh, zeměpisná označení na evropské úrovni na nezemědělské produkty? Eh, já se pokusím eh, uvést několik pádných důvodů. Z důvodu současné situace v Evropské unii, jak už říkal pan předseda, v dnešní době chráníme pouze zemědělské produkty. Tato ochrana byla zřízena v roce 1970 pro vína a byla značně rozšířena na všechny zemědělské výrobky a potraviny. Tato ochrana v případě například parmské šunky nebo šampaňského je dnes považována za úspěch. Dnes je na evropské úrovni registrováno 3200 takovýchto označení. Na, druhou straně, na druhé straně není nijak ochráněno, nejsou nějak chráněné nezemědělské eh, produkty, jako je keramika eh, a další. Znáte například kararský mramor, Ochrana se poskytuje různými způsoby na národní a regionální úrovni. Začíná to minimální úrovní ochrany před nekalou hospodářskou soutěží nebo legislativou e, ochrany spotřebitele. Pak máme také legislativu e, obchodních značek, ale konkrétní zákon chránící e, zeměpisná označení e, existuje pouze v 15 členských státech. E, není tedy dostatečně chráněno na evropské úrovni. Toto právo je těžkého vymáhat a výrobci potřebují právní jistotu. V globalizovaném světě e, konkurenti často využívají jména zboží, které nepocházejí z konkrétní oblasti a které nesplňují, a to je horší, nesplňují konkrétní specifikace výrobku nebo e, jeho kvalitu. Pro výrobce to znamená ztrátu příjmu, poškození pověsti, e, velice vysoké právní náklady v některých případech A zeměpisná označení jsou také zamýšlena k tomu, aby chránila spotřebitele. Spotřebitelé potřebují více informací. A zase, vzhledem k tomu, že žijeme v globalizovaném světě, je to nesmírně důležité. Zeměpisné označení dává spotřebiteli více informací o e, původu produktu a o jeho kvalitě. Spotřebitelé nechtějí být klamáni, nechtějí nechtějí si koupit něco, co nemá kvalitu nebo vlastnosti, kterých si ti spotřebitelé cení. Ochrana zeměpisnými označeními nezemědělských produktů na evropské úrovni by podpořila mezinárodní úsilí EU eh, při šíření zeměpisných označení. Mnoho třetích zemí má zájem na zajištění lepší ochrany svých nezemědělských produktů v Evropské unii. Můžu zmínit Čínu, ale také Indii. A všechny země Střední a Jižní Ameriky. Opakuji, všechny tyto země a k ním ještě Tajsko a Větnam. Tyto všechny země mají zájem na ochraně tohoto typu pro své nezemědělské výrobky. Byl by to pro Evropskou unii prostředek, jak dosáhnout lepší úrovně ochrany evropských zemědělských zeměpisných označení v těchto zemích prostřednictvím bilaterálních vyjednávání a dohod. Rozšíření ochrany zeměpisných označení na zemědělské produkty na evropské úrovni je také důležité pro zachování e, evropských tradic Evropa je známá svou různorodostí eh, v kulturní oblasti, eh, což je také prospěšný faktor v tomto ohledu. Eh, k tomu bych chtěla ještě dodat, že navzdory tomu, co, tu, co občas zaznívá, Evropská unie a její ochrana zemědělských produktů se nedá chápat jako něco, co je proti inovaci. Nejde o protekcionismus Jsou to výrobky, které existují už nesmírně dlouho a například eh, meránské sklo eh, se vyrábí za pomocí velice inovativních technologií, eh, které byly vyvinuty v 19. století. Tyto výrobky dodnes existují a existují už mnoho let. čehož plyne, že zeměpisná označení nejsou v rozporu s inovací. Rozšíření zeměpisných označení na nezemědělské produkty na evropské úrovni by prospělo také evropským regionům. Přineslo by více publicity jejich místům původu, a měli by multiplikační efekt tím, že by povzbuzovali turistický ruch a vytvářeli pracovní příležitosti. A konečně bych chtěla říci, že e, dosavadní data ukazují, že zájem o rozšíření této ochrany na nezemědělské produkty je poměrně vysoký. Komise začala pracovat v roce 2011 na tomto tématu. V roce 2012 byla zadána externí studie proveditelnosti Eh, ze které vyplynulo, že stávající právní nástroje, které jsou výrobcům k dispozici na národních úrovních a na evropské úrovni, jsou opravdu nedostatečné. V roce 2013 eh, bylo zorganizováno veřejné slyšení, ze kterého vyplynula eh, značná podpora všech různých aktérů. A proto komise loni v létě vydala zelenou knihu, přistupnila ji ke konzultacím zainteresovaných stran e, ohledně toho, do jaké míry je třeba rozšířit e, ochranu na nezemědělské produkty a také ohledně e, technických vlastností, které by ten budoucí systém případně měl. Výsledky konzultací ještě nebyly zveřejněny, ale budou zveřejněny brzy. Z dosud obdržených příspěvků ale vidíme, že velká většina e, zainteresovaných stran je pro rozšíření zeměpisných označení na nezemědělské produkty. zainteresované strany mají zájem o systém registrace a e, jasná kritéria pro způsobilost. Komise se také dočkala podpory všech eh, institucí Evropské unie. Eh, v lednu 2015 výbor regionů plně schválil pozici komise eh, obsaženou v zelené knize a vyjádřil podporu komisi v této záležitosti. Podobně Evropský hospodářský a sociální výbor vydal stanovisko, které podporuje další akce ze strany komise. Komise nyní také usiluje o podporu Evropského parlamentu pro svou zelenou knihu. Na základě zelené knihy a výsledků konzultací bude komise zvažovat, zda další akce na evropské úrovni jsou žádoucí. Děkuji vám. Děkuji a nyní paní zpravodajka Moska velice krátce. Děkuji. Jenom pár minut, pane předsedo, protože přetahujeme. Já jsem si pečlivě zapsala všechny obavy, které tu zazněly ze strany mnoha kolegů. Samozřejmě nepřipustíme snižování standardu kvality a je zapotřebí být konzistentní. Chtěla bych říci, že ochrana zeměpisnými označeními nemá hodnotu pouze ekonomickou. Není to jaksi defenziva, abych tak řekla. Je to zároveň způsob, jak se dostat do první linie v obchodu a jak oslavovat různorodost a rozmanitost evropských výrobků. Už jsme absolvovali schůzi se zpravodajem ve výboru Jury. V tomto výboru se budou zkoumat další detaily, tak aby ten systém nebyl příliš byrokraticky přebujelý. Nezemědělské produkty si žádají různé způsoby ochrany. Já si myslím, že bychom se měli soustředit na aspekty, které se týkají vztahu s třetími zeměmi v naší zprávě. Děkuji a tímto eh, uzavírám tento bod pořadu jednání a dostáváme se k bodu číslo 10, což je hlasování. Máme dnes dvě hlasování, obě dvě jsou poněkud obsáhlé, zejména to první, bod 10, hlasování o zprávě, která se týká konfliktních surovin. Spravodajem je v tomto případě pan Winkler. Máme 500 76 pozměňovacích návrhů a 50 pozměňovacích návrhů z výboru DV. A o těch nyní musíme hlasovat. Vítám všechny kolegyně a kolegy, zejména také předsedu sociálně demokratické frakce, který eh, dnes bude hlasovat s námi. Ještě než se pustíme přímo do hlasování, chtěl bych provést takové zkušební hlasování. Všichni víme, že toto hlasování bude nesmírně složité a že to, budou, že to bude hlasování s mnoha těsnými rozdíly. Proto bych vás chtěl nyní poprosit o to, abychom teď hlasovali hlasovacími kartami. Zkusmo abychom elektronicky ověřili, že všechny politické e, frakce jsou tu zastoupeny přípustným počtem poslanců. Takže teď uděláme zkouškové hlasování. A já zahajuji hlasování. Prosím, všichni, kdo jste oprávněni hlasovat, nyní hlasujte. Jeden sociální demokrat je tu navíc. Už je to vyřešeno? vyřešeno. Končím hlasování. Máme ale jenom 39, ne, už, už máme 40. 40 odevzdaných hlasů. Mohlo by nás být i 41. Dobře. Takže 40 poslanců oprávněných k hlasování eh, je přítomno. A mohou se účastnit hlasování. Nyní budeme postupovat zcela normálně, jako u ostatních hlasování. Nejprve budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích prostou většinou a v případě nejasnosti to nechám odhlasovat elektronicky. Potom v druhém kroku budeme hlasovat o návrhu komise v pozměněné podobě. To také bude prostou většinou, ale elektronicky. A třetí hlasování se bude týkat legislativního usnesení, které potom bude rozhodující, protože bude základem pro to, aby se zpráva dostala do pléna. Tolik tedy to, tolik tedy k proceduře a nyní se dostáváme přímo k hlasování. Máme celou řadu pozměňovacích návrhů, které jsou sloučeny do bloků, které se také souvisí s kompromisními návrhy. Prvním blokem, o kterém musíme hlasovat, je blok 1 kterému jsou podřazeny kompromisní návrhy 1, 13, 25 a 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Tak vidím jedno zdržení. Ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasujeme o bloku 1. 40 abgegebene Stimmen. Ich schließe die Abstimmung. Končím hlasování. Zamítnuto. Dostáváme se k bloku 2. který obsahuje kompromisní návrhy 2, 14, 15, 29, 44, 45. Kdo je pro blok 2? Kdo je proti? Zdrželi se? Já myslím, že přijato, ale raději to ověříme pro jistotu. Zahajuji hlasování. Zatím hlasovalo 39, teď už je 40. Končím hlasování. 23 pro, 16 proti. Takže přijato. Takže tím se dostáváme kompromisnímu návrhu 3. Kdo je pro kompromis 3? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Zamítnuto. Dobře, takže dostávám pokyn, že pozměňovací návrh 131 eh, ještě trvá a může být chápán jako doplnění k přijatému bloku 2. Musíme tedy ještě hlasovat o pozměňovacím návrhu 131. Kdo je pro? 131. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Myslíte to teď vážně? Dobře, ověříme to. Sto, hlasujeme o 131 elektronicky. Zahajuji hlasování. 131. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. 11 pro, 28 proti. Teď budeme hlasovat o kompromisním návrhu 4. Kdo je pro? Kompromis 4. Proti? Zdrželi se? Ověříme to elektronicky. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže velice těsně nepřijato. Na řadě je kompromisní návrh 5. Kdo je pro kompromis 5? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 187. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 173. Pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Ověříme 173, zahajuji hlasování. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 10 a 254, ty jsou tím pokryty. A dostáváme se ke kompromisu 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Přesuneme se k pozměňovacímu návrhu 200. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 9.25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromisní návrh 9. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dostáváme se k návrhu 921. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 206. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme. Takže prosím, zvedejte ruce pořádně. Zahajuji hlasování o 206. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 215. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 218. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 199. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dostáváme se k návrhu 233. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. Potom se dostáváme k návrhu DV20. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. DV23. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. Kompromisní návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kompromis byl zamítnut. Kompromis číslo 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kompromis 11 byl zamítnut. Odpadá. Zaznívají hlasy. Návrh 240. Kdo je pro 240? Kdo je proti? Omlouvám se, říká pan předseda. 240 odpadá, protože jsme přijali blok 2. Dostáváme se ke kompromisnímu návrhu 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme to elektronicky. Kompromis 12. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. Dostáváme se k návrhu DV24. Kdo je pro? DV24 pro. Kdo je proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 252. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. 229 a 230 jsou identické návrhy. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 253. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. Ne, omlouvá se pan předseda, <laughs> návrh byl přijat. Další odpadá 11 a 256 tím pádem padly. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 247. Kdo je pro? Proti? Drželo se? Zamítnuto. 251. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. Kdo je pro návrh 248? Kdo je proti? Držel se? Budeme hlasovat elektronicky. 248 zahajuji elektronické hlasování. Hlasování je u konce a návrh byl zamítnut. 249 a 250 eh, jsou předmětem hlasování. Kde pro? Proti? Držel se? Zamítnuty. DV27, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Máme to ověřit? Dobře, ověříme hlasování k návrhu 27 DV. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce a návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 260 pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 269. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Dále. Návrh 268. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. DV31 tedy odpadá. Dostáváme se k návrhu 276. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Dále se dostáváme k návrhu 264. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Dostáváme se k návrhu 932. 32. Kdo je pro DV 32? Kdo je proti? Ještě jednou, tedy kdo je pro DV32? Kdo je proti? Držel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 287. Kdo je pro 287? Kdo je proti? Budeme hlasovat elektronicky. 287 zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A návrh byl zamítnut. 290. Kdo je pro návrh 290? Kdo je proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. DV33. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato nyní pozměňovací návrh 299. Kdo je pro? 299. Kdo je proti? Držel se? Budeme ještě hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování 299. Hlasování je u konce. A tento návrh byl zamítnut. Návrh 307. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 310. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnut. 312. Kdo je pro? Proti? držel se, proti, držel se, návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 3014, kde je pro, proti, držel se, návrh byl zamítnut. Dobře. Přistoupíme tedy k dalšímu hlasovacímu seznamu. Týká se to kompromisního pozměňovacího návrhu 17. Ten odpadá, protože jsme zamítli blok číslo 1. Některé další pozměňovací návrhy také odpadají. Já jsem se tedy dostal k návrhu. DV34 také odpadá, kompromis 18 také odpadá, takže tedy pozměňovací návrh 362. 362. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Návrh byl přijat. Dále pozměňovací návrh 363. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Návrh byl přijat. Dále 381. Pozměňovací návrh 381. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Dostáváme se k návrhu Myslím, že je to 377, říká pan předseda. Já sag jo. Ano, je to tak. 377, kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. Další návrhy odpadají a my se dostáváme 300, k návrhu 384. 218 jsme přijali. Ano. Pozměňovací návrh 218 byl přijat, že? Já jsem to přece říkal, měli bychom hlasovat o návrhu 384. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. 385. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 386. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, návrh byl přijat. 387, kdo je pro? Proti? Zdržel se, návrh byl přijat. A teď kompromis 20 odpadá. Dostáváme se k návrhu 397. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. A teď to bude další DV37? Je to tak? Ano, DV 37. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. DV 38. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. 427. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Návrh byl přijat. Další bude kompromis 24. Kdo je pro kompromis 24? Kdo je proti? Takže ještě jednou, stá se, že jste unavení. Kdo je pro kompromis 24? Pořádně ukažte ruce. kde je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 443. kde je pro? Kde je proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. Dostáváme se k návrhu k pozněvacímu návrhu 12. 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. 445 a také 13, to jsou identické návrhy, kde pro, proti, držel se, přijato. 449, kdo je pro, proti, držel se, návrh byl zamítnut. Dostáváme se k návrhu 940 jsou hlasy, že odpadá, protože jsme přijali návrh 12, ano, 9.40 odpadá, takže se dostáváme ke kompromisu 26. Kdo je pro kompromis 26? Kdo je proti? Držel se, ověříme to elektronicky, Zahajuji hlasování. Hlasovalo pouze 39 poslanců. To není možné, říkal jsem to na začátku. Musíme také vědět, kolik hlasuje za které politické frakce. Končím hlasování. A návrh byl přijat. Takže odpadají následující návrhy. Další je 457, kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Návrh byl přijat. Návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Návrh 463. Kdo je pro? Kdo je pro 463? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 464. Kdo je pro 464? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. Následuje 942. Kdo je pro? pro DV42, proti, zdržel se, návrh byl zamítnut. Dále návrh 15, kdo je pro? Pro 15. Proti? Patnáct. Pro jistotu to zopakujeme. Týká se to pozměňovacího návrhu 15. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Návrh byl přijat. Dále 467. 467, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Dále následuje pozměňovací návrh 16. Kdo je tedy pro 16? Kdo je proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Ty poslední dva na tomto listu odpadají a my se dostáváme k třetí části hlasovacího seznamu. 493. Kdo je pro 493? Kdo je proti? Elektronicky budeme hlasovat. Zahajuji hlasování 493. Hlasování je u konce a návrh byl zamítnut. Následuje návrh 17 a 486. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Návrhy byly přijaty. A dále 485 pro, proti, držel se, Zamítnuto. 483. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. Dostáváme se ke kompromisu 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Kompromis byl zamítnut. Následuje kompromisní návrh 30. Kdo je pro? Kdo je, je to kompromis 30 pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 31. Kdo je pro? Proti? Ještě jednou to ověříme. Elektronické hlasování ke kompromisu 31. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce a návrh 31 byl zamítnut. Pětset třicet sedm. Pětset třicet sedm. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Návrh 18 a 535 jsou totožné. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ještě jednou to elektronicky ověříme. 18 a 535 zahajují hlasování. Hlasování je u konce. Tyto návrhy byly přijaty. 524. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Budeme hlasovat elektronicky. 524. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Je to těsné, ale návrh byl zamítnut. Dostáváme se ke kompromisu 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Dále. 550. Kdo je pro návrh 550. Kdo je proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. 543. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 557. Kdo je pro? Proti? zdržel se, návrh byl zamítnut. Následuje kompromisní pozměňovací návrh 33. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Dostáváme se k návrhu 558, 50, 559 a 561. Jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Návrhy byly zamítnuty. Dále se dostáváme k, k návrhu 947. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Bylo to tedy 9,47. A teď se dostáváme k návrhu 554. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. 563, 564, 565 identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. DV Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme to elektronicky. DV 48. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce a návrh byl přijat. Dostáváme se k návrhu DV 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Zamítnut. DV50. Kde pro? Kde proti? Ještě jednou. Kdo je proti? Držel se? Tak návrh byl zamítnut. Dostáváme se ke kompromisu 34. Kdo je pro? Proti? zdržel se. Myslím, že byl přijat, ale raději to elektronicky ověříme. Zahajuji hlasování, je to kompromis 34. Hlasování je u konce a návrh byl přijat. Dostáváme se ke kompromisu 35. Kdo je pro? Kompromis 35 pro? Kdo je proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. A nyní úvodní ustanovení, kompromis číslo 36. Kdo je pro? Proti? držel se, elektronické hlasování, zahajují hlasování. Hlasování je u konce. Bylo to těsné, návrh byl zamítnut. A dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 33. Kdo je pro? Proti? Ještě jednou, kdo je proti? Dobře, a kdo se zdržel? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 35. Pan Proust. To bylo pro, tedy pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis 37. Kdo je pro? proti, držel se, návrh byl zamítnut. Ověříme to. Pozměňovací kompromisní návrh 37. Elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Přijato. Někteří to možná ještě zvažují. Prosím, zvedejte ruce pečlivě. Dobře. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 37, 36 a 41, které jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Raději to znovu ověříme elektronicky. 37, 36 a 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 42 a 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? to raději také ověříme elektronicky. Návrhy 42 a 44 elektronicky zahajují hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme to elektronicky. Návrh 45. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní se dostáváme k návrhu 43. Kdo je pro? Pro 43. Kdo je proti? zdrželi se, přijato. Nyní se dostáváme k návrhům 46, 47, 49, které jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ano, oba návrhy od EMI jsou lingvistické, takže 51. Pan Proust, kdo je pro 51? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pak tu máme 52, 53, 54. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dostáváme se ke kompromisu 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme to. Zahajuji elektronické hlasování o kompromisu 38. Končím hlasování. Přijato. Dostáváme se k návrhu 65. Kdo je pro? 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 60. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, to ověříme elektronicky. Návrh 60, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď se dostáváme ke kompromisu 40. Kdo je pro kompromisní návrh 40? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 76. Kdo je pro 76? Kdo je proti? Takže ještě jednou to vezmeme. Šedesa, 76 odpadá. 75. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pak to máme 77, 78, 79. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 80. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 81. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Myslím, že zamítnuto, ale ověříme to. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 82. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 41, tedy kompromis 41, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 42, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 43. Čtyřicet dva. Chcete ověřit 42? Dobře. Ověřujeme 42. Zahajuji hlasování. 39 už jsme hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. Nejspíš ti, kteří původně nehlasovali, hlasovali teď jinak. Nyní kompromisní návrh 43. Kdo je pro? Čtyřicet tři. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 95. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme to elektronicky. Hlasujeme elektronicky o návrhu 95. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dostáváme se ke kompromisu 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Nebo ověříme. Hlasujeme elektronicky o kompromisním návrhu 46. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď se přesuneme ke kompromisnímu pozměňovacímu návrhu 48. Kdo je pro kompromis 48? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 104. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Děkuji, přijato. Pozměňovací návrh 107. To sedmička padá. Takže 112. Kdo je pro? E tak já eh, tady dostávám pokyn od sekretariátu, že 107 padá, protože se o ní hlasovalo unblock, ale eh, aby to bylo eh, jistější, protože na hlasovacím seznamu to máme takto, tak hlasujeme o 107. Kdo je pro 107? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Takže teď 112. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní se dostáváme k DV7. Eh, blok 1 byl zamítnut, proto tento návrh odpadá. Ne, tak DV7 zůstává. Budeme hlasovat o DV7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní tři identické návrhy 113, 115, 116. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní 130. Takže 130. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Tak a teď to, to, bylo, to bylo doplnění k pozměňovacímu návrhu 109. Ja, also ist geklärt, ist in Takže to bylo objasněno, bylo to obsaženo v bloku Dobře, ale pro jistotu jsem se ještě zeptal. Ja, ja. So, dann kommen wir 140. Takže teď k 114. Kdo je pro 114? Kdo je proti? Drželi se? Zamítnuto. Nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 4. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 9.8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní to další odpadá, protože jsme přijali čtyřku. Takže se dostáváme k návrhu 120. Kdo je pro 120? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní 99. Kdo je pro 9.9? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pak to máme návrh 5 a 122, které jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 121 kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Velký úspěch. 121 přijato. Jednomyslně, pokud jsem to správně viděl. Gratuluji. Já se, ještě, já se potom ještě podívám, co to bylo za návrh. Teď se dostaneme k návrhu 50, kompromisu 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 123, 126 jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pak to máme 128. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 124. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A 10. Kdo je pro? Ano, přijali jsme 50, omlouvám se, to odpadá. Tímto máme za sebou pozměňovací návrhy a nyní se dostáváme k hlasování o návrhu v pozměněném znění. Budeme hlasovat elektronicky tedy po, o pozměněném návrhu komise. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní budeme hlasovat o legislativním usnesení, také elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Takže tímto byla odhlasována zpráva našeho výboru. Gratuluji panu Winklerovi. Pane Winklere, chcete něco říci? Ne. V tom případě zpráva jde na plénum. A přejdeme k dalšímu hlasování, kterým je hlasování o strategii energetické bezpečnosti. Už to nebude trvat tak dlouho, tak prosím zůstaňte sedět, vážení kolegové. Kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Tím nám odpadá pár pozměňovacích návrhů. Dostaneme se k pozměňovacímu návrhu 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 8, ten jsme přeskočili, musíme o něm také hlasovat. Kdo je pro pozměňovací návrh 8? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ne, ověříme. Ověřujeme pozměňovací návrh 8. Elektronicky. Zahajuji hlasování. Takže znovu, pozměňovací návrh 8. Pozměňovací návrh 8 hlasujeme elektronicky. Ne, pozměňovací návrh 8, ne kompromis 8. Na první stránce. Zahajuji hlasování. Hlasovalo 39 poslanců zatím. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 17. Kdo je pro sedmnáctku? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Kompromis 3. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 28. Kdo je pro? Zdrželi se? Ne, omlouvám se, říká předseda. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme elektronicky. Hlasujeme o návrhu 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Já myslím, že přijato, ale ověříme to elektronicky. Pozměňovací návrh 30. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 34 na dvě části. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Já myslím, že zamítnuto, ale ověříme elektronicky. Pozměňovací návrh 34 první část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část návrhu 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? I tady budeme hlasovat ještě jednou elektronicky. Druhá část 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? Kdo řekl ověřit? Kdo řekl ček? Nikdo. Takže pozměňovací návrh 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 45. Kdo je pro 45? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 46. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Ověříme. Dobře. Hlasujeme elektronicky návrhu 48. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 55 na dvě části. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Elektronicky. Takže prosím vás, lépe zvedejte ruce. První část. 55. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část, nevím, jestli ještě dává smysl, ale budeme hlasovat. Druhá část pozměňovacího návrhu 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 56. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 64, kdo je pro? 64. Kdo je proti? Elektronicky. O pozměňovacím návrhu 64. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 67. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 68 pro, proti,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 Proti? Zdrželi se? Budeme hlasovat elektronicky o návrhu 74. Zahajuji hlasování. Sedmdesát čtyři. Končím hlasování. Zamítnuto. Sedmdesát šest. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto.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 80 na dvě části. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Budeme hlasovat elektronicky o druhé části návrhu 80. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bohužel nepřijato. Pozměňovací návrh 81. Kdo je pro? Proti? I toto ověříme elektronicky. 81. Zahajuji hlasování. Elektronické hlasování je ukončeno. Zamítnuto. 82. Kdo je pro 82? Kdo je proti? To také ověříme elektronicky. 82 elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 83. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní se dostáváme k závěrečnému hlasování o zprávě v pozměněném znění. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 32 pro. Gratuluji panu zpravodaji. A tím jsme u konce dnešního hlasování. Úspěšně jsme to zvládli a já vám za to srdečně děkuji. Milé, kolegyně, milí kolegové, eh, teď jste měli pár minut na to, aby se si vydechli ti, co chtějí sál opustit. Ti, co chtějí sál opustit, tak učiňte prosím potichu. Dostáváme se k bodu 12. Strategie na ochranu a vymáhání práv duševního vlastnictví ve třetích zemích. Předložené pozměňovací návrhy bychom dnes měli projednávat. Je jich 159 a já dám nejprve slovo paní zpravodajce, paní Moska. Prosím, máte slovo. Eh, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Přesně jak jste se o tom správně zmínil, pokud jde o ochranu zeměpisného označení, v této zprávě jsme předložili 159 pozměňovacích návrhů ze strany našich kolegů. Já bych jim ráda poděkovala za jejich spolupráci. Jestli dovolíte velice stručně některé body, na které se zaměřily pozměňovací návrhy. To jsou věci, které se v podstatě snaží trošku specifikovat um, návrhy původní zprávy, zlepšit tyto návrhy, čili podle mého názoru skutečně jsou to návrhy, které mi spíše pomohou v přípravě závěrečného dokumentu. Hlavní pozměňovací návrhy se týkají toho, že bychom měli mít vnitřní nařízení Evropské unie v této oblasti předtím, než přistoupíme k externí strategii. Měli bychom dosáhnout maximální úroveň konsistentnosti v této oblasti. To je první sada návrhu a druhá sada návrhu se zaměřuje na důležitost výpočtu a zároveň na analýzu mezi zájmy producentů léku a zároveň eh, na druhé straně výzkumnými pracovníky v oblasti Eh, výzkumu v medicíně. A třetí záležitost, třetí oblast ho, hovoří o udržitelném prostředí pro naše biznesy, elektronické obchodování a zároveň přístup k lékům i ze strany těch nejzranitelnějších, nevýhodněných částí našich eh, společností a zároveň je zde otázka cenového stanovení eh, léků podle podmínek jednotlivých externích zemí a nezapomínat na všechny zúčastněné hráče, tak aby v této oblasti probíhal otevřený dialog, pokud jde o ochranu duševních práv, ochrana, která by byla efektivní, která zvyšuje povědomí uživatel a spotřebitelů o této problematice. Taková, řekla bych, nejkontroverznější problematika vyplynula i z diskuze která již zazněla v našem výboru. Například, abychom měli rozšířit kritéria v této oblasti pro poskytnutí například systému GSP+, a dále to byly různé mezinárodní dohody zabývající se ochranou duševního vlastnictví. Zda bychom do tohoto systému měli zahrnout i banky, jakožto subjekty spolu zodpovědné za řekněme, poskyto, udělování sankcí pro například padělání. Toto je velice stručně přehled pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Obecně řečeno, pane předsedo, bych mohla říci, že my jsme se snažili skutečně maximálně maximálně zohlednit všechny tyto prvky. Samozřejmě, že toto je iniciativní zpráva našeho parlamentu, ovšem náš hlas by měl zaznít velice jasně, Evropský parlament by měl zdůraznit velice jasně důležitost tohoto tématu, této problematiky a já osobně a doufám, že všichni kolegové, kolegyně mě v tom podpoří, musíme, myslím si, že musíme prosazovat tyto zásady, prosazovat tyto principy, skutečně za nimi stát, když se podívám na pozměňovací návrhy předložené pozměňovací návrhy. Domnívám se, že je zde vytvořen dobrý základ, prostředí, které by mělo umožnit dosáhnout širšího koncenzu na základě kompromisních návrhů a zlepšit původní text, což v následujících několika dnech, vážený pane předsedo, společně s kolegy, kteří předložili pozměňovací návrhy, na tom budu spolupracovat a jsem si jistá, že dosáhneme řešení, které získá podporu, širokou podporu našich kolegů. Děkujeme, říká pan předseda. Nyní Ema. Děkuji za slovo, pane předsedo předsedo. Dovolte, abych ještě jednou poděkovala zpravodajce za návrh zprávy, za práci v tomto důležitém tématu, velice včasném, velice dobře načasovaném tématu. Myslím si, že všichni v našem výboru si uvědomují důležitost ochrany práv duševního vlastnictví, především ve třetích zemích a samozřejmě i to, že centrální roli se hraje obchodní politika, nejenom pokud je o ochranu, a zároveň prosazování těchto práv. Pokud chceme pokračovat v inovačních ehm, postupech, ehm, nových myšlenkách v oblasti výzkumu, vývoje, ve všech různých oblastech, tak samozřejmě, že musíme mít solidní a velice stabilní právní rámec, který nám to umožní nejenom u nás, ale samozřejmě i ve třetích zemích. Čili ano, ten původní, původní. Já nevím, zdá se, že je zde určitá zpětná vazba, určit, určité, určitá mm, echo na, na mém, u mém mikrofon, takže promiňte, já jsem ještě nedokončila, já jsem se jenom ptala, pane předsedo, ne, ne, ne, já, já si sama slyším, takže moc se omlouvám, nevím, jestli je to teda v pořádku. Mož, možná je to jenom mnou, je to můj problém, nevím. Ehm, já jsem prostě předložila několik pozměňovacích návrhů a skutečně doufám, že udržíme všech tuto rovnováhu, posílíme určité prvky, všechny subjekty. Tato strategie v oblasti duševního vlastnictví měla vzít v potaz roli a potřeby všech subjektů v této oblasti. V minulosti určité subjekty byly nesmírně mm, řekněme, agresivní a trošku eh, vzali to kormidlo v této oblasti. My samozřejmě v oblasti duševního vlastnictví potřebujeme krýt všechny subjekty, čili mm, a samozřejmě zároveň je to ten E, přístup, pokud jde o finanční záležitosti, to znamená, že ti, kteří opravdu porušují tato práva v oblasti duševního vlastnictví, že za to zaplatí, protože to samozřejmě má dopad ekonomického hlediska, toto porušování těchto práv. A třetí pozměňovací návrh, který jsem předložila, já samozřejmě podporuji um, paní zpravodajku v pomoci rozvojovým zemím, v ochraně uh, této oblasti duševního vlastnictví. Ne, podporuji eh, zavedení těchto opatření do GSP systému, tam jsou to lidská práva, rozvojové záležitosti a pokud to tam dodáme, tak si myslím, že ten systém prostě bude nefunkční. A úplně na závěr jsem pozměnila trošku i ty reference nezemědělským eh, označením eh, zelenou knihu Evropské komise. Zrovna dneska jsme hovořili o zeměpisných označeních a o této rozpravě, která probíhá, proto bychom ještě neměli předbíhat výsledky této rozprávy, která pokračuje. A nyní, pane předsedo, jsem skutečně ukončila svůj příspěvek. Děkuji, děkuji, Emo. Ano, já skutečně, promiňte, já se vám omlouvám, já mám podobný problém tady s mým um, mikrofonem, ten systém občas trochu technicky je problematický. Paní de Sarnes má slovo. Děkuji, děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, já rovněž bych velice ráda poděkovala zpravodajce za tuto zprávu z vlastní iniciativy. Myslím si, že to je velice dobrý základ pro další práci. My všichni jsme si vědomi důležitosti ochrany duševního vlastnictví. Evropa je kontinentem, který inovuje tvoří, je kreativní a proto se musíme snažit zachovat si opravdu v následujících desetiletích tyto výhody. Musíme mít skutečnou strategii v oblasti ochrany našich práv duševního vlastnictví té straně samozřejmě musíme podporovat kreativitu, to je jasné, ale zároveň i chránit konkurenceschopnost našich podniků, našich dovedností, know-how a tak dále. Já jsem předložila pozměňovací návrhy, které jdou třemi hlavními směry, v podstatě pokrývají víceméně to, co již bylo řečeno. Samozřejmě první záležitost musíme respektovat Eh, zaangažovanost ve třetích zemích, ze strany třetích zemí, máme zde legislativu, sankce, které i ve třetích zemích existují, musíme lépe chránit ještě lepším způsobem, než tomu je v dnešním období všemi multilaterálními organizacemi chránit tuto oblast, VTO, VHO, Dále je to Mezinárodní organizace pro ochranu duševního vlastnictví. A pokud je o třetí země, musíme zároveň zajistit našim partnerům lepší ochranu duševního vlastnictví a poukázat na to, že to zvýší i určitou důvěry, důvěru našich podniků, aby investovali do těchto zemí a aby například došlo i ke sdílení technologického pokroku s místními podniky. To je další záležitost. A my samozřejmě musíme mít naši vlastní strategii pro ochranu duševního vlastnictví, která je ambicioznější například v ve vyjednávání dohod o volném obchodu, například geografická zeměpisná označení, o tom jsme dlouze dneska diskutovali dopoledne a zároveň samozřejmě TTIP, různé jiné obchodní dohody, jednání, tam musíme skutečně posílit naši strategii v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví. A třetí oblast, souhlasím s tím, že musíme zachovat určitou rovnováhu. Na jedné straně je to jasná, silná ochrana práv duševního vlastnictví, inovativní odvětví a na druhé straně je to na naše rozvojová politika, čili samozřejmě musíme podporovat na například i určité licence na úrovni VTO, pokud jde o generické léky, abychom bojovali proti mm, eh, eh, obrovským problémům, nemocem a tak dále v rozvojových zemích. Předložila jsem pozměňovací návrh v tomto ohledu. Musíme samozřejmě tento SPG plus systém mít trošičku upr- eh, upraven, pokud jde o pracovní právo, pokud jde o práva lidská a to je vlastně skutečně strany vše, to znamená tyto tři hlavní oblasti. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní to je paní Miner. Ano, děkuji, tak funguje to. Děkuji, vážený pane předsedo. Já bych rovněž velice ráda poděkovala paní zpravodajce za její zprávu a dovolte, abych popsala pět pozměňovacích návrhů, ve kterých pokryjeme tři oblasti. 28 to je horizont 2020 a jeho rámec spolupráce mezi vládami, podniky, dále je to 31, 32, 33, které se týkají určité observatoře EU, která se plánuje v rámci Evropské unie občas zapomínáme na to, že svět nekončí na našich externích hranicích a proto si myslím, že není na škodu spolupracovat eh, i s jinými evropskými zeměmi, nejenom EU zeměmi na ochraně duševního vlastnictví. Evropský patentový eh, úřad se právě zabývá otázkou ochrany práv duševního vlastnictví, zde ještě je prostor pro zlepšení. Ovšem nesmíme posilovat byrokracii této oblasti. A dále je to čtyřka. Tam hovoříme o různých bilaterálních dohodách této oblasti, což je velice důležité, především pokud jde o konvergenci pravomocí této oblasti E, například apelacion kontrole, to znamená označení původu, chráněné označení původu. My zde hovoříme o určitých balících, které by byly užitečné v některých oblastech. Bohužel ne všechny země se mohly do toho zapojit. Děkujeme a nyní má slovo paní Rodriguez. Prosím, děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dovolte, aby rovněž i já poděkovala paní zpravodajce za úžasně odvedenou práci na tomto nesmírně komplikovaném tématu. Dvě záležitosti, na které bych ráda poukázala, které považuji za zásadní, chceme-li skutečně seriózně přistoupit k ochraně práv duševního vlastnictví a aby jsme chránili obecný zájem První záležitost. My si našimi evropskými občany musíme zvyšovat povědomí o této problematice. Je zásadní, aby se lidé uvědomili to, že určité chování našich spotřebitelů, občanů je důležitější než regulace či nějaká nařízení. Potřebujeme, aby naši občany respektovali duševní právo duševní vlastnictví, jinak da, žádnému pokroku nedospějeme. Další záležitost je rovnováha, je řádná rovnováha mezi těmi, kteří mají práva, drží práva na duševní vlastnictví a například veřejné záležitosti veřejného zájmu, například veřejné zdraví. V této oblasti bychom se měli snažit o zlepšení přístupu k lékům pro všechny občany, pro eh, občany ve svízelných eh, finančních situacích. To není pouze problém rozvojových zemí. V mé vlastní zemi mají někteří lidé problémy přístupu k lékům, protože zde neexistuje kvalitní regulace, dále jsou zde různé ochrany patentů, aplikace těchto patentů a proto je důležité, aby patenty nejenom umožňovaly obrovské zisky pro farmaceutické společnosti na úkor zdraví obyčejných lidí. To by měla být rovněž jedna z našich priorit. jestli aby tomu tak nebylo. Jsem si jistá, že všechny politické skupiny se mnou budou souhlasit v tomto ohledu. Proto si myslím, že zvyšování povědomí o této oblasti, například přístup ke zdravotnictví, je zásadní. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní komise. Prom, prom, promiňte, říká pan předseda, takže ještě další kolega. Bohužel, ano, takže mikrofon. Víš, to je nesmírně důležité téma, je mi opravdu líto, že je zde tak málo přítomných poslanců. Já. No, on se, se zabýval trošku volbami, které nás čekají v zemi, takže bohužel jsem se tomu to tématu nemohl věnovat tak, jak jsem měl. Celá situace v této oblasti, nebo to, o čem hovořili předchozí kolegové, to jsou body nesmírně zajímavé, pokud je například o výzkum v oblasti eh, z medicíny, to je nesmírně nákladná záležitost ochráněno. Patenty, mm, pokud to nebude chránit patent, tak prostě k tomu výzkumu nikdy nedojde. To je jedna záležitost, o tom samozřejmě kolegové již hovořili. Pokud zde máme léky a lidé si je nemohou kupovat, tak samozřejmě z toho nemohou těžit. Čili je to obrovský problém. Ovšem je to i problematika, která by neměla být eh, problematikou, na, mm, kterou mají, má pravomoc EU. Komise, komise EU, to je záležitost, kterou bych rád zúraznil. A ještě dva body nebo dvě oblasti, kde bych rád obrátil pozornost komise na tyto aspekty. My jsme o tom již hovořili v minulosti, já jsem i v předchozím volebním období předložil pozměňovací návrhy, já jsem v podstatě v podstatě konzervativci hlasovali proti, jak víte, já jsem byl jediný, který to podpořil. My jsme hovořili o tom, že máme velice kvalitní systém práva, právní systém ve Velké Británii a zároveň velice kvalitní patentové právo. A tento systém je skutečně něco, co nám mohou závidět na celém světě. Ovšem, v podstatě se tomu věnuje neustále systematicky komise EU, snaží se podkopávat toto právo a toto je v podstatě součást celého tohoto postupu, podle mého názoru. Tyto návrhy prostě musíme na ně nahlížet um, obrovskou skepsí, pokud jde o tento pohled, tuto problematiku a opravdu bych si přál, aby ostatní poslanci z Velké Británie, z ostatních politických skupin si alespoň uvědomili tuto záležitost a neignorovali to tak, jak to bohužel vidíme. A třetí oblast, o které bych rád pohovořil, je to, že na straně 3, úplně nahoře, se hovoří o tom, že EU, včetně komise a ostatních velkých mezinárodních organizací, BTO, eh, VHO, OECD, G20 a tak dále, ehm, eh, žádají o opatření, která by bojovala proti porušování práv duševního vlastnictví. A to právě zúrazně záležitost, o které často lidé ani neuvažují. To znamená, že členské státy samozřejmě v většině případů po mnoha případech, ale ne všechny u těchto mezinárodních organizací v podstatě vlastně spadají pod um, zaštítění Evropské unie, pokud jde o ty mezinárodní organizace, pokud teda pod ně, pokud, ty, které nespadají podají například G20 na poslední setkání um, byly předsedové komise a rady a proto hlas členského státu Víte, vážený pane kolego, já vidím, že jich chcete mě zastavit kladívkem. Chcete, abych teda, chcete, chcete dobře, pokud chcete, tak já teda přeruším ve vystoupení nyní. Pane předsedo. Bohužel poznámka bez mikrofonu od pana předsedy. Víte, já bych skutečně byla rád, se mi naslouchala, protože možná byste se poučili i ostatní kolegové. Hovořím o nesmírně důležité záležitosti. Členské státy, pokud nejsou členy mezinárodní organizace nebo mezinárodní organizace, které jsou nesmírně důležité, jak, tak jak je zde demonstrováno velice jasně, buď spadají pod Evropskou unii, například VTO, nebo její hlas je nějakým způsobem ovlivně, nebo jsou dlouhodobým členem této organizace například eh, Rada bezpečnosti OSN, tak tam skutečně je to ohrožen, ohroženo a v případě duševního vlastnictví to platí mnohem více. Intelektuální vlastnictví členského státu by byly mnohem lépe chráněn, pokud by měli stoprocentní hlas těch sedmi mezinárodních organizací, samotný hlas těch sedmi mezinárodních organizací, které se zde zmínily právě, zmiňují právě v tomto textu. Ehm, já bych rád pokračoval všem, pane předsedo, již jsem ukončil mé vystoupení vystoupení. Já se většinou, jak víte, vyslovuji velice jasně a do jisté míry stručně, takže trošičku považuji za nefér to, že jste již zvedal to kladívko. No a nyní možná bychom mohli požádat zástupce komise, aby nám odpověděl aspoň na některé z těch aspektů, o kterých jsem se zmínil. Promiňte, pokud jde, pan kolego, o to kladívko, já jsem opravdu velice neutrálně postupuji takto um, ke všem kolegům, takže prosím ještě komisi. Ano, děkuji, vážený pane předsedo, velice stručně. My samozřejmě jsme opravdu s velikým zájmem si vyslechli diskuzi, která zde proběhla. Podobně jsme s velikým zájmem prostudovali pozměňovací návrhy, jež byly předloženy. Myslíme si, že je zde mnoho zajímavých záležitostí v těchto pozměňovacích návrzích a my samozřejmě jsme připraveni spolupracovat s paní zpravodajkou i ostatními kolegy mm, na zlepšení této strategie, která se byla nastíněna, čili tímto bych eh, omezil můj příspěvek na tato slova. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní ještě zpravodajka paní Moska. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolte, abych ještě jednou zúraznila to, že po přečtení pozměňovacích návrhů bych ráda vzala v potaz různé názory, které zazněly ze strany kolegů i, po, i případě, že bych se musela vzdát některých aspektů, které osobně považuji za důležité. Ráda bych eh, propojila můj postoj s ostatními kolegy, tak aby jsme dosáhli určitého kompromisu či textu, jež by si zasloužil podporu většiny kolegů. Konsistentní strategie v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví by nám mohla poskytnout i určitou silnější pozici ve vyjednáváních a zároveň by nám umožnila být spravedlivými, pokud jde o naše občany, neevropské občany. Je to legislativa, kterou by mohli sdílet všechny členské státy. Samozřejmě, že by to zlepšilo přístup k duševnímu vlastnictví a zároveň umožnilo lepší ochranu pro inovativní společnosti, podniky. Znamenalo by to pozitivní, tudíž dopad na naši ekonomiku a i pro naše občany. Děkuji za slovo. Herzlichen Dank. Já vám velice děkuji. Při příštím zasedání 6. a 7. května budeme na toto téma hlasovat. Děkuji. Dále se dostáváme k oběma dalším bodům na pořadu jednání. A bude to společná rozprava k bodům 13 a 14, která se týká klonovaných zvířat a masa z klonovaných zvířat. A vyslechneme si další další eh, britské slovo. Bude to Curtin Darling, expertka. Já vám děkuji. Je to trochu odlišný britský hlas. Tentokrát, pane předsedo, milí kolegové, vzpomínáte si, že jsme vedli diskuzi v loňském roce, koňském loňského roku, o nových potravinách. Byla to společná rozprava, ke které se dostaneme v druhé části tohoto balíčku o klonování a e, nových potravinách. Posledně jsme zabývali otázkami tradičních potravin z třetích zemí a nyní se dostáváme k legislativě, která je součástí balíčku a týká se e, klonů, Proto že to pokládáme za nové eh, potraviny a eh, budeme hovořit eh, otázku uvádění na trh. Tady žádná tak žádný takovýto požadavek nebyl. Klony jsou explicitně zakázány a to již po mnoho let a kolegové jistě vědí, že se v Evropském parlamentu vedla celá řada rozprav Eh, komise se rozhodla k tomu přistupovat různě, oddělit klony od eh, nových potravin a máme tady tedy dva návrhy nové legislativy, které se týkají klonů. Za prvé je to směrnice, která půjde do spolurozhodování a eh, zakazuje klonování v EU a druhá je to směrnice rady, která se týká uvádění na trh. Příslušený výbor je Agri a Envy Tyto výbory pracují na společné zprávě ke směrnici rady, která bude projednávána v rámci spolurozhodování. A já bych eh, byla ráda, kdybychom mohli předložit pouze jedno stanovisko, které se zabývá oběma návrhy v oblasti klonování aby to bylo snazší pro eh, zapracování našich pozměňovacích návrhů v příslušných eh, výborech. Sledujeme tedy záměr komise vyřešit eh, tuto dávnou tématiku, vyřešit otázku zákazu klonů v Evropě. My jsme s kolegy v příslušných výborech i v jednotlivých frakcích zjistili, že ta Eh, ten zákaz eh, bude týkat i eh, potravin potomku těchto zvířat. Je to klíčová otázka v debatě Evropského parlamentu. Jako by to byl jediný tedy trh pro tyto produkty. Občané v EU mají dvojzečný postoj eh, v otázce zda konzumovat produkty sklonovaných zvířat. A ve spolupráci spolupráci s výborem Agri eh, bychom takovéto prvky chtěli do stanoviska zapracovat. Jsou to aspekty týkající se obchodu, zejména eh, je důležitá eh, kompatibilita eh, s eh, kázní v souladu s předpisy VTO. A O tom eh, tedy nelze jednat v VTO. Musíme si uvědomit tedy, co je přípustné. Dále článek 3 dohody GATT eh, nám dovoluje eh, diskriminaci určitých produktů. Já jsem předložila pozměňovací návrh číslo 2, který se týká Eh, toho, že máme pokládat klony zvířat a z jejich potomků za normální zvířata. A dále článek 20 dohody GATT, pokud eh, je toto opatření eh, nutné vzhledem k životním podmínkám zvířat. A to je smysl mého pozměňovacího návrhu 3, abychom to od odkázali na směrnici, pokud tu budou tedy drobné změny od návrhu eh, komise, tak bych se velice ráda vyslechla názory stínových zpravodajů a různých frakcí. Eh, zabýváme se těmi novými pod potravinami a já doufám, že se nám podaří nalézt tedy eh, nové dobré stanovisko, aby tedy zazněly naše hlasy v parlamentu v souvislosti s příslušnými výbory. Já vám velice děkuji. Daniel? Kolegyně, vážení kolegové, jménem našeho kolegy bych chtěla přečíst jeho stanovisko za naši frakci, protože eh, se dnes bohužel jednání nemůže zúčastnit. Eh, klonování je velice citlivá otázka pro evropské občany. Eh, v roce 2010 byl proveden průzkum a ukázal, že obyvatelstvo to odmítá, že to není vhodné, není bezpečné. Pouze 18% respondentů to podpořili. Eh, parlament eh, se snažil eh, zavést specifická opatření do legislativy, aby zareagoval na obavy obyvatelstva. Proto nechceme měnit svůj názor k této směrnici. Je třeba se zaměřit na několik málo aspektů v textu, kdy je třeba zdůraznit mezinárodní obchod Pan Darling předkla, paní Darling navrhuje eh, pozměňovací návrh odkaz na článek 22 je vhodný, protože naše metody klonování Eh, dotýkají životních podmínek zvířat. A potom eh, nejsem si jist, že eh, článek 48 tohoto sedí je vhodnou legislativní úpravou, protože je, jsou zapotřebí specifické podmínky dovozu. A potom pozměňovací návrhy 2, 3 a 4. Zpravodaj navrhuje odkaz na reprodukční materiál snad bychom mohli zvolit jednotnou definici. Dále je tu uh, uvedena zpráva komise. Navrhuji, abychom naše stanovisko omezili na jedno na jasná uh, stanoviska, abychom vyslali jasný uh, signál. Tolik slova našeho zpravodaje. My se nadále těšíme na dobrou, dobrou spolupráci. Děkuji. Děkuji za vaši práci. Já mám smíšené pocity, co se týče eh, nutnosti, eh, abychom podpořili tento návrh. Na jedné straně nevidím, proč bychom to v tento okamžik měli podpořit, protože nedochází ke komerčním aktivitám klonování v EU a i kdyby byly, tak tu jsou určitá opatření na národní úrovni, na, národní úrovni EU, které se týkají legislativy pro eh, nové potřeby potraviny. Není eh, možné je uvádět na trh bez schválení a kontrol. A potom eh, se to týká potenciálních dopadů této legislativy. Například Rada samotná eh, má určité pochybnosti ohledně právního základu a komise zbytečně rozšiřuje své kompetence v této oblasti. A jsou tu také oblasti, obavy, že tu vzniknou nové překážky, zejména tu zasněly otázky e, kompatibility. E, je to skutečná e, šance, pokud bude tato legislativa rozšířena na klonované zvířata i potomstvo, bude to nesmírně nákladné pro producenty a je třeba chápat, že mezi veřejností existuje opravdu e, obava z, e, z konzumace takovýchto potravin a e, je třeba obecně přistupovat k nutným kontrolám. Pokud se budou provádět změny, tak já bych velice ráda tedy s spolupracovala na eh, tomto eh, dokumentu, který je opravdu velice aktuální. Děkuji, Frederik. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, tak jako má kolegyně bych chtěla poděkovat zpravodajce za ten návrh, který bude zaslán hlavním výborům Agri a Envy. Jak říkám, myslím si, že je to velice dobrý základ pro naši práci a že e, spolupráce mezi ALDE a SD probíhá velice hladce. Klonování je vždycky citlivé téma. A my na něm spolupracujeme už od minulého legislativního období. Už jsme dohloubky diskutovali o problematice nových potravin v roce 2011. Tehdy to skončilo neslavně a klonování bylo právě e, jedním z těch hlavních jablek sváru. Jaká jsou čísla? Zhruba 60 evropských občanů se velmi zajímá o tuto problematiku. Pojí se s tím velice pochybné etické situace, zejména e, s ohledem na dobré životní podmínky zvířat. E, od ovce doly uplynulo už 18 let a já si myslím, že není potřeba připomínat, jak je těžké využívat této techniky. E, úmrtnost je velmi vysoká což si myslím, že stačí k tomu, aby byl ospravedlněn zákaz, který navrhuje komise ve dvou návrzích, kterých, které dnes projednáváme. Pokud jde o obsah, tak já zcela souhlasím s tím, co navrhuje paní Curtin Darling, neboli ano, proporční zákaz v souladu s obchodními aspekty A pokud jde o potomky klonovaných zvířat, tak tady také souhlasím. Budu ještě jednat s dalšími spoluspravodaji v Agri a Envy. Myslím si, že jedno, plošný zákaz, tak jak je navržen v bodech 2, 3 a 4, jde příliš daleko. Přesto ale liberálové by si představovali určitou předběžnou autorizaci před uvedením těchto produktů na trh a povinnost vysledovatelnosti a označování která by se samozřejmě vztahovala především na dovozce, na komerční partnery. Je to samozřejmě velice citlivá otázka. Komisař de Hucht a jednal s předchozím parlamentem o tom, co se děje ve Spojených státech a neexistují žádné země, které by měly systém vysledovatelnosti nebo systém označování. Já bych vám velice ráda řekla, že my jsme v rámci naší delegace opravdu u novel půdu, nových Eh, potravinách i na radě vlastně za to bojovali. Já skutečně nevidím o, té, o toho období se k ničemu eh, nedospělo. My jsme nezměnili náš názor, čili já bych opravdu byla velice ráda, abychom například to prosadili v rámci nového článku 3 a no, obecně řečeno my jsme pro, nemáme zatím žádné jiné politické možnosti, pouze skutečně zákaz klonování v praxi, i když k tomu zatím ještě nedošlo k nějaké žádosti o komercializaci například tohoto typu masa. Vážený pane předsedo, děkuji vám za pozornost a za slovo. Děkujeme. A nyní paní Fareta. Grazie, presidente. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat zpravodajce. Myslím si, že e, vaše e, návrhy odpovídají našim zájmům. A abych navázala na svou předřečnici. Nemyslím si, že e, existuje nějaká alternativa k zákazu a vysledovatelnosti. Ta vysledovatelnost by měla posílit zákaz, ale neměla by ho nahradit. Eh, pak můžu říct ještě několik eh, dalších připomínek v tuto chvíli. Paní zpravodajka většinu těchto témat nastínila velice správně už sama. V tuto chvíli se neprovádí klonování pro zemědělské účely. Na to bychom tedy měli klást důraz především. Vezměme si například, jak se zachází s klonováním ve Spojených státech. Jednáme s nimi o TTIPu, takže musíme vedlivě sledovat, eh, co se v Americe odehrává. A pokud jde o uvádění na trh eh, masa z klonovaných zvířat a další produkty, tak si myslím, že ten zákaz by měl být rozšířen i na eh, spermie, vajíčka a embrya a právě tak potomci by pod něj měli spadat. Chtěla bych tedy ještě jednou zdůraznit, že klonování je dovoleno a bude i nadále dovoleno ve třetích zemích. A z vědeckých a etických důvodů, které tu nebudu popisovat, protože jsme se o nich bavili už důkladně, musíme být velice opatrní při dovozu reprodukčního materiálu e, klonovaných zvířat a potomků klonovaných zvířat. Návrh zpravodaje v Envy a Agri říká, že by měl platit zákaz reprodukčního materiálu a e, potomků klonovaných zvířat. My si ale myslíme, že plná vysledovatelnost musí být nutnou podmínkou, protože jinak nebude možné ten zákaz dodržovat. Pokud nebude možné vysledovat reprodukční materiál a potomky. Musíme také zajistit, aby živá hmota a reprodukční materiál ze třetích zemí e, bylo možno plně identifikovat a aby splňovali stejné standardy, jako platí pro vysledovatelnost Evropské unii. Janik. Velice euh, stručně. My samozřejmě bychom chtěli poděkovat paní zpravodajce za kvalitu odvedené práce a myslíme si, že je zásadní samozřejmě ten zákaz, pokud jde o klonování, o klonovaná zvířata, ale další věc, která se nám zdá opravdu zásadní, jsou potomci těchto klonovaných zvířat. Čili ano, myslíme si, že musíme zohlednit právě i tuto otázku otázku potomků klonovaných zvířat, aby legislativa opravdu zásadním způsobem Eh, pokryla tuto oblast a my budeme na tomto tématu už se, se spravodajkou spolupracovat. Děkujeme, říká pan předseda. Nyní paní Begin. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za její práci. A chtěla bych říct, že s ní naprosto souhlasím. Naše frakce je zcela proti klonování. Je to naprosto jasná pozice, Vede to k deformacím, utrpení, smrti dotyčných zvířat. Myslíme si, že je to krutá praktika a nemůžeme připustit, aby potraviny klonovaných zvířat byly uváděny na trh. Nicméně eh, existují země, kde klonování je zcela legální. My, Evropané, eh, místo abychom odsuzovali tyto praktiky, tak eh, uzavíráme dohody o volném obchodu právě se zeměmi, které klonování povolují. Vezměme si například eh, Spojené státy. Často se mluví o tom, že tam platí přísná kontrola potravin. Přesto ale eh, Food and Drug Administration eh, nepovoluje pouze eh, prodej potravin sklonovaných zvířat, ale dokonce odmítá konkrétní označování dalších typů produktů. Pokud máte mortadelu nebo hamburger z klonovaného zvířete, který by byl importovan, tak by to bylo naprosto legální. A to jsou země, se kterými neustále vyjednáváme. Máme TTIP, pak máme také smlouvu CETA s Kanadou. Opravdu si myslíte, že tyto dohody nebudou mít žádný vliv na trh s klonovanými potravinami? Dobře, my tedy podporujeme eh, myšlenku zákazu prodeje klonovaných zvířat ale myslím si, že musíme zkoumat i eh, potomky klonovaných zvířat a zavést ten zákaz i zde. V každém případě bychom měli hledat nějakou lepší dohodu se zeměmi, se kterými obchodujeme. Já si velice vážím práci zpravodajky a eh, podáme některé pozměňovací návrhy, které budou velice. Děkuji komise. Ne. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si pečlivě vyslechl všechny připomínky a chtěl bych zopakovat, že ty dva návrhy, které předkládáme, reflektují Eh, zájem o toto téma a respektují právní rámec, který platí mezi institucemi a bere také ohled na naše mezinárodní závazky. Legislativa VTO požaduje, aby opatření, které diskriminuje eh, import, musí být proporční a úměrná. Produkty sklonovaných zvířat a potomků konkurují e, dalším e, neklonovaným výrobkům a mohou být považovány za e, ekvivalentní. EFSA je prohlásila za ekvivalentní produkty. Bereme v našem návrhu v potaz aspekt dobrých životních podmínek zvířat, tedy klonovaných zvířat, a právě tak Eh, podmínky náhradních matek a to tím, že zakazujeme dovoz eh, klonovaných zvířat. Je ale těžké uplatnit tato opatření eh, u potomků klonovaných zvířat, které jsou chovány tradičními metodami. Tady je těžké aplikovat tady argumentaci dobrými životními podmínkami zvířat u této jaksi další fáze. Zákaz potravin z podomků klonovaných zvířat si vyžaduje zřízení systému vysledovatelnosti, jak už tu říkalo několik poslanců. A tento sledovací systém by velice jak si zmrazil produkci ve třetích zemích a jejich obchod s Evropskou unii. Potřebujeme tedy pádné odůvodnění k tomu, abychom rozšířili tato opatření nad rámec toho, co v tuto chvíli navrhujeme. Samozřejmě budeme eh, hodnotit a analyzovat vaše komentáře, ale v tuto chvíli nemáme dost důvodů eh, k zákazu potravin z potomků klonovaných zvířat. Takový je současný pohled komise. Děkuji. Děkuji. Judith? Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo, a ráda bych poděkovala všem řečníkům. Já jsem si poznamenala veškeré připomínky, poznámky, těším se na, samozřejmě podíváme se i na ty pozměňovací návrhy, zahájíme dialog, tak abychom vytvořili legislativu, která veme v potaz obavy veřejnosti a zár ohledně klonování a samozřejmě zároveň vytvoření nějaká byrokratická pravidla. To si myslím, že jsem slyšela velice jasně zaznít ze strany našich kolegů, takže ještě jednou děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A ano, já doufám, že u, M, no, u europoslanců klonování rovněž bude zakázáno. Uvidíme, uvidíme. A nyní se dostáváme k dalšímu. Ano, ještě lhůta pro pozměňovací návrhy 17.4. v poledne. A nyní a jsme ukončili toto téma a dostáváme se k dalšímu tématu na našem dnešním programu. A to je náš zpravodaj Christopher Fielner pro dohodu o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky. A než mu dám slovo, dovolte ještě, abych poprosil komisi dvě a půl minutky, abyste nám vysvětlili trochu jak to vypadá s touto dohodou, postup v této oblasti. Prosím, dávám vám slovo. Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Ano, velice, velice stručně, jak vypadá stávající situace. Takže, jak víte, dostali jsme se až na úroveň podpisů, pod, v této oblasti předseda regionální organizace Západní Afriky ELKOVA se setkal naším komisařem minulý týden a skutečně mm, doufáme, že dojde k podepsání v tomto regionu. Minulý týden jsme dosáhli dohody a všechny země organizovaly různé události, workshopy, byli jsme přizváni zúčastnit se těchto workshopů. A já si myslím, že to je velice um, pozitivní. Nejsme to my, kdo organizujeme tyto workshopy. Oni chtějí uh, dělat propagaci tohoto této prorozvojové dohody. Všechny země organizovaly určité workshopy a dokonce i v zemích postižených ebolou byly velice aktivní. V Sierra Leone dokonce eh, proběhla taková aktivita, která eh, zahrnovala i návštěvu Evropy. My tam vidíme určitý posun v pochopení EPA dohod ehm, že mm, v tom, že by jim skutečně mohli poskytnout investice, které potřebují. To znamená, že podporují tyto dohody EPA a my bychom podle mého názoru měli podporovat tento jejich zájem. Je to mega deal, to si opravdu dovedete představit, je to velice dobrá smlouva, která má různé aspekty. Někteří z vás mají obavy, pokud je o udržitelný rozvoj, tuto část dohody, tomu se budu věnovat trošku podrobněji. Jistě, ano, já jsem si vyslechla tyto obavy, ovšem tyto obavy podle mě nejsou podložené. Bylo mi řečeno, že dáme jednu stránku, bez ohledu na to, zda to bude jedna či deset strán. Máme i dohodu z Kotonu. A já si myslím, že to je takový nejzásadnější rámcová dohoda, obsahující mnoho zásadních prvků v osmičce či jedenáct od článku 8 až 11 jsou odkazy na lidská práva. Dále je to padesátka, která explicitně hovoří o pracovně právních záležitostech. Vidím zde mezi vámi kolegu který mi mm, to velice leží na srdci, proto se o tom zmiňuji. Sankce například by v FTA dohodách nikdy nebyly zahrnuty, protože tam je sice kapitola o udržitelném rozvoji, instituce, tam v podstatě trošku toho někdy váhají. Ovšem, pokud jde o západní Afriku, problémy s ebolou, eh, tak nesmím zapomínat, že západní Afrika představuje i kvalitní příklady, pozitivní příklady a myslím si, že je naší povinností pomoci jim dosáhnout dobré dohody. V této oblasti děkujeme. A nyní ještě na dvě minutky pan zpravodaj. Děkuji za slovo, pane předsedo. Deset let. Nám to trvalo, bylo to obtížné. Já jakožto zpravodaj jsem opravdu nesmírně rád, že se nacházíme v tomto okamžiku, v této situaci. Já jsem byla i s stěnovým zpravodajem pro přístup na trhy, pro nařízení v této oblasti, proto vím, jak je to obtížné. V roce 2013 jsme hlasovali o kompromisu ohledně toho, že bývalý režim skončil v říjnu loňského roku a proto je velice důležité, že se máme tuto dohodu, tak aby jsme zajistili to, že tyto země přijdou přístup na naše trhy. No všem eh, čas běží a proto musíme nalézt opravdu nejlepší možnou dohodu, co nejdříve, protože Ghana nebo eh, pobřeží slonoviny mohly přijít o jejich dočasný přístup na trh. Ovšem tato dohoda není pouze o přístupu na trh je to záležitost, na které by mohli získat všichni západní eh, africké země a i EU, samozřejmě především země západní Afriky, protože to propojuje rozvojové prvky s biznesem, obchodováním a poprvé to zaměř, se zaměřujeme na regionální spolupráci, což je podle mého názoru zásadní. Rovněž bych rád řekl to, že tato dohoda podporuje privilegované partnerství mezi našimi dvěma regiony. Západní Afrika je důležitým ekonomickým partnerem EU. Západní Afrika je největším obchodním partnerem v subsaharské Africe pro EU a EU naopak je největším obchodním partnerem pro země západní Afriky, čili je to skutečně zásadní dohoda. Vím, že některé postoje byly kritické z různých důvodů. Ovšem já osobně nevidím odůvodnění této kritiky, protože nejde o asymetrickou dohodu, je to jasné, EU by měla od prvního dne otevřít své eh, trhy Například obchodní tarify na africké straně eh, se budou odstraňovat 20 eh, let a například eh, zemědělské produkty z tohoto regionu. My jsme velice jasně řekli, že tam nemusí snížit importní cla u těchto produktů, čili ta asymetrie, po které volali někteří v té dohodě je. Já bych tam toho rád viděl ještě více, ovšem vím, že jsme omezení časem, takže nemůžeme. půl minutky všichni. Stínovi zpravodajové, děkuji, děkuji za slovo, ráda bych řekla, že před dvěma týdny paní komisařka Lasromová v Evropském politickém centru hovořila o tom, jak by měla vypadat budoucí obchodní strategie komise a když hovořila o rozvojových zemích, uvítala to, že eh, dohoda má kapitolu, která vyžaduje obě strany chránit eh, určitá sociální práva, pracovní práva, environmentální práva a bylo by dobré, pokud by se to představilo nějak i do reality ekonomické partnerství ehm, jsme zahájili v červnu loňského roku se západní kapitolou, eh, západní Afrikou. Nyní bohužel v ETA nemáme takovou kapitolu, když ten původní návrh to obsahoval Cariforum. Eh, eh, tam má takovou kapitolu udržitelnosti a všechny bilaterální dohody, které jsme eh, od tohoto období z, podepsali. Tam bylo DigiTrade, ovšem hovořilo, že v článku 2 a 3 takové, taková ta propojená doložka v podstatě vlastně umožňuje TST kapitolu, protože to propojuje u určité prvky, které byly začleněny e, i v Kotonu dohodě. Ovšem, tato klauzule je podle mě slabá, protože článek 9 Kotonu je slabý, neobsahuje specifické povinnosti pro jednotlivé strany dohody, stěží jsou tam sociální práva, není tam žádný odkaz na e, úmluvy Mezinárodní organizace práce, přestože tam byly obrovské problémy, systematické problémy s dětskou práci v tomto regionu Kotonu. V roce 2020 vyprší a nemáme žádné záruky nahrazení adekvátní dohodou. To, že očekáváme, že tomu tak bude, to prostě není v souladu s um, um bezřetnou politikou a proto bychom měli očekávat více ze strany komise. Poslední bod. Komisařka hovořila i o monitorování občanské společnosti. I v této oblasti, v této dohodě téměř nic není společná parlamentní, společné parlamentní výbory, konsultační výbory, o tom se tam uvažuje, ovšem tam je velice málo zapojená občanská společnost a to je zásadní v tomto regionu západní Afriky, čili je zde zásadní otázka, jsme připraveni skutečně, pokud jde o udržitelný rozvoj a lidská práva, bereme tyto závazky vážně? Pokud ano, tak musíme se k tomu, k této dohodě EPA jasně postavit, protože stávající ustanovení nejsou dostačující. Děkujeme. Děkujeme. Ještě jeden pan kolega. Děkuji. EKR samozřejmě chceme, za, chceme, aby došlo k zahájení interních postupů parlamentu co nejdříve. Těšíme se na další spolupráci u této dohody. Pouze několik dotazů na komisi. Zmínila jste se o tom, že ten postup podpisu již pokračuje, máte nějaký, um, nějaké informace o dokončení tohoto procesu, kdy obdržíme tento text. A dále to byly volby v Nigérii, které jsou za námi. Máte nějaké informace o tom, kdy budeme mít dostatečný počet vlád, které by podepsaly tuto dohodu EPA, aby vstoupila v platnost? A ještě možná obecnější záležitost. Volný obchod je důležitý, to je jasné. Mnoho méně rozvojových zemí mají problém s nedostatečnou infrastrukturou, nebo účinnosti administrativy, problémy s korupcí. Mohla by komise k těmto bodům něco říci, úsilí, které vyvineme tak, aby jsme pomohli těmto zemím, aby se mohli zúčastňovat těchto našich společných dohod. Pani Keller, no, souhlasím s tím, co řekla Jude, protože nemáme mnoho času. Problémy s Apple, ano, jak se o tom zmínila, s tím souhlasím. 208, to je článek, který se týká politik pro rozvoj. Já bohužel si myslím, že EPA není kompatibilní s našimi požadavky v této oblasti, pokud jde o eradikaci chudoby. Zde přijdeme o mnoho politik, podle mě a i fiskálních příjmů. Budeme muset samozřejmě nějak um, jednat s našimi exportéry, konkurence v této oblasti, nevidíme závazky ze strany komise v tomto ohledu. Možná byste se tomu ještě mohla věnovat a říct nám, jak podpoříme v tomto ohledu země západní Afriky. A dále časový harmonogram. Kdy bude ten den D, o kterém hovořil pan Pielne, protože některé členské státy zatím nevidí nějakou možnost dočasné aplikace této dohody, čili kdy um, to proběhne, ten časový harmonogram trochu a samozřejmě zásadní otázka, kdy parlament získá tento dokument. Děkuji. Já vám děkuji a budu <clears throat> prosit komise o velice krátkou reakci. Děkuji. Co se týče textu, chtěla bych jasně říci, že byl již předložen eh, výboru INTA eh, Eh, potom, když hovoříme tedy o eh, souhlasu, tak my máme určité eh, dohody s tím, jak se podepisovaly jiné dohody a jak se celá mašinérie rozběhla. Jakmile budeme mít podpisy, a to by mělo být nyní, to bude eh, tedy záhy a my vám ten harmonogram vysvětlíme. Co se týče podpisů, je těžké to předpovídat, ale upřímně za to eh, stále se setkáváme s eh, nigerickými orkány, ty tam došlo ke změnám a myslím, že se můžeme dívat na dopad EPI e na Nigerii jako takovou pozitivně. A je třeba začít od začátku ale nemohu vám eh, dát eh, žádné přesnější údaje nebo předpovědi. Neměli bychom si dělat starosti ohledně času, časového rámce je dostatek času na všechny dohody. A ještě několik eh, věcí říkáte, že odkazujeme na zásady. To není pravda. To není pracovní dokument, je to text smlouvy, kterou jsme podepsali s protějškem a je třeba eh, přistupovat obecně k tomu, jaký signál vysíláme vůči ostatním zemím v Tichomoří, v Karibské oblasti. A eh, samozřejmě se řekne, může přijít eh, rok 2020 a dohoda prší, ale ten úspěch kotonu přetrvá a to je třeba vidět, eh, čeho jsme dosáhli eh, se zeměmi AKT, co se týče devka, eh, a to včetně lidských práv. Říkáte, že tu není žádný odkaz na Mezinárodní organizaci práce. Je to článek 50, ne 850 a to je dohody z Kotonu, to je pevný závazek, je to mnohem pevnější než to, co je v jakékoliv dohodě o, o volném obchodu. Je tu článek 96 a 97 se sankcemi, to jsou vhodná opatření a to nemáte v dohodách o volném obchodu. My jsme přiměli partnery, aby podepsali dohodu, která má opravdu eh, monumentální rámec pro udržitelnost udržitelný rozvoj. E, ta dohoda se západní Afrikou, tedy máme orgán pro občanskou společnost, je tedy dobré se podívat na text té dohody a e, myslím, že to není unikum pro tento region. Ehm, ehm, začlenili jsme do vyjednávání zástupce občanské společnosti. E, to se liší od dalších vyjednávání a závěrem, co se týče e, politické e, koherentnosti. Určitě bychom řekli, že to odpovídá nejvyšší úrovni koherentnosti E, jsou tu e, zemědělské oblasti a to bylo zásadní e, v vztahu k eradikaci chudoby. Je to naprosto asymetrická situace a týká se to i dalších sektorů, ale má to značné dopady na zemědělský sektor. A když hovoříme o dní jedna, Eh, dobře, máme li se vyjádřit jasně, to bylo prvého, eh, první 2008, ten den jedna, ale pokud eh, zapomeneme na to, co je za námi, tak samozřejmě očekáváme, že ty podpisy budou pokračovat, děláme vše, co je v našich silách, abychom byli připraveni na ten okamžik, kdy to bude zveřejněno ve veřejném věstníku a já budu potom nejšťastnější ženou na světě, až se tato smlouva bude uplatňovat. Jistě eh, víme, že není možné učinit eh, prozatímní opatření a pro mě bude prvním dnem ten den ratifikace parlamentem. Mohu vám říci, eh, usnadnili jsme situaci, opírali jsme se o tom, co bylo v Kotonu, nemusí mít ratifikaci všech 16 zemí. Je to tedy dohoda, která e, e, za ně vstoupí v platnost. Myslím, že bychom neměli zapomínat na to, že to jsou partneři, kteří jsou na výsledek hrdí, e, chtějí zaručit udržitelný vývoj. Mě spíše znepokojují ty signály, které vysíláme my. Obracím se tedy na vás, pokud si to potřebujete tak vyjasnit bilaterálně. Je to eh, velký kus eh, práce a myslím, že tento region je na to velice hrdý. Děkuji, pane Fjellnere, chcete něco říci, nebo to není nutné? Já se e, e, domnívám, že to bude dobrá dohoda a také máme dobrou rozpravu. Já se e, domnívám, že to nepodpoří imperialistický přístup vůči západní Africe, ale co by chtěli socialisté? Chtěli by jim vnutit ještě více legislativy a já se osobně o Eh, obávám, že nebudou spokojeni s tímto textem, protože se snažíme, aby nejchudší lidé na světě platili mnohem více za ty tarify. A já jsem řekl, doufám, že z toho vzejde dobrá smlouva a dobré vyjednávání. Já vám velice děkuji. Eh, váš návrh budeme mít 15. 16. června na stole k projednávání. Navrhuji, abychom odložili bod 16 a to po výměně názorů eh, s eh, velvyslancem Čínské lidové republiky v 4 hodiny. Dobře, uvidíme se přesně v 15 hodin.